Vítám vás eh, na dnešním zasedání. Máte k dispozici všechny jazykové, eh, všechny jazyky s výjimkou malštiny a chorvatštiny. A také bych vás ráda informovala o skupinách návštěvníků, které zde máme nebo které ještě přivítáme. Pan Chavi López eh, pozval skupinu 30 místních eh, zástupců z Katalánska, ze socialistické strany, z oblasti Valles Oriental. A oni sem tedy přijdou o půl dvanácté. A také paní Mohan Šachtě snad brzy dorazí se svou skupinou. Ta zde zase bude mít skupinu 21 lidí, kteří jsou zde proto, že se účastní týdne EU Afrika a ti by zde měli být od čtvrt na dvanáct do půl jedné. A potom ještě jedna skupina, kterou pozval pan Fontulis, to je 14 e, řeckých studentů politických věd. A vítám tedy ty z vás, kdo zde již jste. A samozřejmě později přivítáme i ty další návštěvy. Také mám eh, zprávu ze sociálního samitu v Jeteborgu 11. 17. Eh, listopadu. Několik z nás bylo pozváno na toto setkání, které se zabývalo zaměstnaností a sociálními záležitostmi. Já jsem tam samozřejmě eh, byla pozvána a také tam byla paní Kuneva, pan Meserich, paní Rodriguez a pan Van den Kendelere. Pan Kalvet Čampon. Všichni jsme se zúčastnili, možná jsem mi na někoho zapomněla, ale snad nikoli. To jednání bylo velice přínosné z našeho pohledu. To skutečně byla témata, která my projednáváme zde. A já jsem velmi ráda, že jsme tam pozváni byli a mohli jsme se zúčastnit celé řady jednání. Bod číslo 3 na pořadu jednání. To jsou informace o trialogu o vysílání. Máme zde člena, který nám podá tuto informaci. A Agnes, čekáme na vás. Posaďte se, prosím, protože já už vám chci předat slovo. There has been, uh, uh, uh meetings, uh, and, uh... Došlo k několika setkáním. První se konalo ve Štrasburku. To bylo velice kvalitní, efektivní a přineslo dobré výsledky hned na úvod. A naplánovány jsou i další trialogy. Na 28. listopadu, to se bude konat v Bruselu, 4. prosince také v Bruselu a potom ještě 13. prosince ve Štrasburku. Nevím, zda si můžeme dovolit být optimisty, ale ten první trialog přinesl skutečně dobré výsledky a proto není zcela vyloučeno, že i 13. prosince to úspěšně zakončíme. Alespoň v tom můžeme doufat. A nyní mi již dovolte dát slovo paní Jungerius, aby pohovořila o výsledcích prvního trialogu a plánu na setkání stínových zpravodajů a veškeré další práce, která ještě zbývá. Děkuji mnohokrát za slovo. Vy jste již poskytla výboru některé informace. Já musím říci, že jsem také měla pocit, že jsme vykročili správnou nohou v tomto trialogu, který je samozřejmě obtížný, protože těch témat je celá řada a také tam existují různé názorové střety nejen mezi naším návrhem a návrhem rady. Ale toho prvního dialogu, dialogu jsme tedy využili především proto, abychom si vysvětlili, která témata my považujeme za zásadní Rovněž rada a komise toto učinili, tak abychom si vyčistili to hrací pole. Má spoluspravodajka za chviličku také dorazí. My jsme od rady obdrželi návrh témat, kterými se chce rada během těch tří zmiňovaných setkání zabývat. Jde o ta tři data, která jste paní předsedkyně již zmínila. Předsednictví rady je velice ambiciozní a já jsem hovořila také se stálým zástupcem Bulharska. I nadcházející bulharské předsednictví toto téma považuje za jednu ze svých priorit. Takže pokud se to nepodaří dokončit Estonců, tak to Bulharsko velice nadšeně převezme. A myslím si, že pokud jde o obsahovou stránku, to bude poměrně obtížné, ale u jednacího stolu sedí řada lidí, kteří jsou připraveni to dotáhnout do úspěšného konce, takže jsem optimistkou. Děkuji. Jsou nějaké dotazy? na Agnes? Ne? Dobře, máme zde i Jutu. Vítám vás. Jste se rozhodla vrátit se zpět do parlamentu, za což jsme vám velice vděční. A další stínový Sprav... stínoví zpravodové se setkají opět 27. listopadu v 8 hodin od 8 do 9 ráno. Je to tak? Ne, je to mezi 18. a 19. hodinou naštěstí. Je to tedy večer. Do dalších podrobností tedy asi zacházet nebudeme. Víte, že jsme také měli diskusi, respektive určitý střed s výborem pro dopravu, pokud jde o odvětví silniční dopravy. A myslím, že jsme ale dosáhli určité domluvy. Můžete Můžete nám k tomu také poskytnout ještě další informace? Je to pravidlo 54 jednacího řádu, na kterém se dohodli členové CCC a předseda. Půjdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Tím je schválení zápisů ze schůzí 16. října a 19. října. Můžeme to schválit? Ano. A bod číslo 4 pořadu jednání Europass, lepší služby pro oblast dovedností a kvalifikací. Nyní přicházíme k informacím o druhém trialogu o Europásu, který se konal 9. listopadu. Tam se také podařilo dospět eh, ke značnému pokroku a pan Mann nám nyní stručně zhrne výsledky a pohovoří o dalších krocích týkajících se Europass. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové. Europass by se mohl stát eh, úspěšnou evropskou značkou. Jde o dovednosti a kvalifikace, pokud k němu přistoupíme správným způsobem. My už jsme jasně řekli, že chceme, aby to byl dobrovolný nástroj, že to je pro nás důležité a dosa- podařilo se nám dosáhnout již mnoho schody. 9.11. jsme měli zde v Bruselu budově radli eh, jednání a tam jsme se vědomili tomu, co je tedy třeba nyní udělat. Máme možnost se dohodnout jako Rada Komise Evropský parlament, eh, nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat sekretariátu, který nám to velice dobře připravil, a také technické týmy, jak eh, týmy komise, tak týmy rady, byli eh, dobře připraveni, skutečně pokročili. Vpřed eh, je, panuje tam týmový duch, který bohužel není ve všech zemích, stejně jako v mé zemi, jak jsme se dozvěděli o víkendu. Dále do toho byla zapojena právní služba. Šlo o to, že je třeba mít přesné definice a fungovalo to, myslím, velmi dobře. Mohu vám sdělit, že máme jednu věc společnou. Výbor pro zaměstnanost s výborem pro kulturu. Tam je zpravodaj kolega Manifov. Tu zprávu jsme vypracovávali společně. Dohodli jsme se na 72 bodech, což je skutečně velké množství, jsou to v podstatě dvě třetiny, takže jsme skutečně pokročili. Problém je u tématu Skills Intelligence, tam jsou ještě velké rozdíly uvnitř eh, naší frakce. A u, na čtvrté schůzce stínových zpravodajů, která proběhla 4.11. ve Štrasburku, jsme se dohodli, že to odložíme, neboť jsme zjistili, že se ještě neschodneme, ale já věřím, že schodu ne, nakonec nalezneme. I tady je vůle mít kompromis. Až se nám podaří vyřešit tuto velkou překážku, tak budeme moci konstatovat, že jsme společně pokročili o velký kus dopředu. Já mu musím říct, že atmosféra byla dobrá, vy jste tam sama byla ve Štrasburku, paní předsedkyně, na té schůzce. Vůle zde je, chceme mít nakonec dobrý výsledek Další trialog proběhne 17. prosince. Zda to bude poslední, bude záviset na tom, jak se nám ještě podaří pokročit. Před trialogem ještě bude zde v Evropském parlamentu schůzka stínových zpravodajů. Myslím, že jsme na velice dobré cestě a až se nakonec dohodneme s radou a komisí, tak se nám podaří mít skutečně dobrou evropskou značku. Možná již na konci tohoto předsednictví rady a pokud ne, tak na začátku dalšího. Ale já jsem, myslím, velmi optimistický a jsem rád, že jsem vám mohl poskytnout tyto informace. Thank you, Mr. Mann. Děkuji, pane Mané. Ještě někdo další, kdo se hlásí o slovo k Europasu, k této debatě? Uvědomujeme si, že ta debata stále probíhá, ale my se neangažujeme zas tak úzce. Jako stínová zpravodajka mohu dodat, že, jak jste řekl, pane Mane, probíhá diskuse na téma Skills Intelligence, inteligence dovedností. A někdy bývá problém, když z určité znění vyvolá očekávání, která nechceme splnit. Budeme toto chtít vyřešit Snažíme se totiž dopracovat rozhodnutí, kdy budeme sdílet jednotný názor na postupku předu a doufejme se to podaří během trialogu 7. prosince. To bude tedy poslední trialog na toto téma. Nikdo další se o slovo nehlásí? Jak všichni víme, dovednosti budou v nadcházejících letech opravdu velmi zapotřebí, možná ještě dřív více než v minulosti. Máme zde někoho z komise za DG Employment, paní Kreb. Chcete se vyjádřit, prosím? Děkuji, paní předsedající. Dobrý den. Alison Crab z jednotky pro eh, kvalifikace a dovednosti z DG Zaměstnanost. Já chci eh, zopakovat slova pana Mana z dnešního dopoledne, že i podle nás dochází k pozitivnímu pokroku za komisi my jsme plně zapojeni do přípravné práce v odborných týmech a i zúčastněné subjekty jsou eh, opravdu velice ochotny ze všech sfér a oblastí eh, dospět k dobrému eh, pokroku, aby bylo konečně možno eh, vypracovat modernizovaný Europass a jak řekl pan Mann, jsme na dobré cestě eh, k rychlému pokračování. Ten návrh už je v radě eh, poměrně dlouhou dobu a my jako zúčastněné subjekty si opravdu, my společně se zúčastněnými subjekty chceme dospět tedy k cíli ze všech nejrůznějších důvodů. Ale opravdu jsme na dobré cestě, která vede k dohodě, doufejme, které se podaří dosáhnout během příštích týdnů či měsíců. A konečně ještě pan Man se vyjádří. Děkuji. Já si myslím, že můžeme konstatovat, že jsme se pohnuli směrem k sobě, to bylo velmi důležité nám jde všem o kompromis a proto jsem přesvědčen, že nakonec budeme mít výsledek, kde můžeme říct, že to bude dobrá značka pro ty, kteří chtějí zažít Evropu zcela jinak, totiž tak, že bude ještě více mobility. O mnoho více. Děkuji. A teď máme dvě minuty, prosím, eh, začně, eh, najděte si své hlasovací kartičky a potom začneme hlasovat.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 Okay, you have all put your voting... Tak eh, teď jste si všichni dali hlasovací kartičky do strojku a začneme tedy hlasovat na první téma a to je přijetí stanoviska, eh, co se eh, týče retailu. Hlasujeme teď. Have I put? Yeah. And the vote is closed. Končím hlasování. Přijato 30 hlasů pro. A další bod o EGF e je Atika Retail Řecko. A také budeme hlasovat e, elektronicky. Hlasujeme teď. And the vote is now closed. Končím hlasování. 30 pro. Schváleno. Má někdo nějaký problém? I was too late, yeah, uh, sorry. Paní předsedající, já jsem chtěla hlasovat pro a nestihla jsem to. Uh, Ono v tom není žádný rozdíl. Vždycky je to rozdíl, když hlasujete. A teď tedy budeme hlasovat na téma uh, Omnibus, ustanovení ESF, kdo je pro, kdo je proti. Omlouvám se, říká předsedající, je potřeba hlasovat elektronicky. Hlasujeme teď, eh, co se týče ustanovení ESF. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Eh, schváleno 28 hlasy. A nyní eh, ustanovení pro EGF a EASI. Pane Fontulisi, vy máte nějaký problém? Může eh, někdo pomoci panu Fontulisovi? Můžete si třeba vyměnit křeslo. Tak, teď to tady funguje je potřeba zopakovat hlasování na téma Omnibus, ustanovení ESF. Dobře, eh, zopakujeme tedy hlasování o nařízení Omnibus, ustanovení ESF. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 32 pro. Ano, vezměte si jiný hlasovací strojek. We'll take the next vote, uh, on the... Přistoupíme k dalšímu hlasování o uh, nařízení Omnibus, EASI, EGF a FEED. Kdo je pro? Je to elektronické hlasování. Hlasujeme teď. a hlasujeme o čtyřsloupcové tabulce. E, končíme hlasování. Máme již výsledek? Ano, 32 pro. 2 proti a 6 se zdrželo.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 Prosím, posaďte se, počkáme ještě minutku, eh, posaďte se, dejte si kartičky do hlasovacích strojků. We start the voting now on uh, Uh, Paloma López Bermejo's report. Uh, and uh, we vote. Hlasujeme tedy o zprávě Palmy López Bermejo. Hlasujeme o celém textu. Hlasujeme teď. a půjde o běžné hlasování. Kdo je pro zprávu? vy chcete odmítnout tu zprávu? Chápete, že když budete hlasovat pro, že zprávu zamítáte? Hlasujete-li pro, znamená to, že zprávu zamítáte. Pak, když bude schválena, odpadají veškeré ostatní pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? myslím, že je tady zmatek. O které zprávě vlastně hlasujeme? Hlasujeme o testu proporcionality před přijetím nové regulace povolání. Já vidím, že toto není ideální sál pro hlasování, ale nic jiného nemáme. Takže hla- Hlasujeme tedy o testu proporcionality. Eh, zpráva pan Palomi López Bermejo. A hlasovali jsme eh, o prvním bodu. Znamená to, že nezamítáme celý návrh a budeme hlasovat o celém návrhu. Eh, pozměňovací návrh 1 byl stažen, pozměňovací návrh 2 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Elektronicky ověříme kompromis 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto 31 hlasy. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Eh, pro, promiňte, schváleno. Návrh eh, 89. Kdo je pro? Proti? Promiňte, odpadá. Hlasujeme o návrhu 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 98. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme elektronicky. Návrh 99. Končím hlasování. Schváleno 25 pro. Návrh 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Ověříme elektronický kompromis 2. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasů pro. Návrh 104, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 105, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 111, kdo je pro? Proti, zdržel se. Elektronicky ověříme návrh 111. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto 23 proti, 112, kdo je pro, proti, zdržel se. Řekla bych, že je to zamítnuto, ale ověříme elektronicky 112. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto 31 hlasy. Návrh 113, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. 114, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 115, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se Schváleno. Ověříme kompromis 3. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto 33 hlasy. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme kompromis B. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno 34 pro. Návrh 107, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme elektronicky návrh 107. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasů pro. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Stržel se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Stržel se. Elektronicky ověříme kompromis 5. Hlasujeme teď. Jedná se o kompromis 5, hlasujeme teď, končím hlasování, schváleno 25 pro. Návrh 138. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Návrh eh, 139, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Myslím, zamítnuto, ale ověříme 139. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto 34 hlasy. Návrh 140, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 141, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 146, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 147, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Sto čtyřicet osm, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Elektronicky ověříme kompromis 7. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasy. Kompromis D. Ne, omlouvám se. Říká předsedající návrh 158, kdo je pro, proti, stržel se, zamítnuto. Návrh 159, kdo je pro, proti, stržel se, Elektronicky ověříme návrh 159. Hlasujeme teď. Končím hlasování. kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme návrh 160. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno 22 pro. 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 162. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Ověříme 162. Hlasujeme teď. Končím hlasování. 26 hlasů pro. Schváleno. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Ale elektronicky ověříme kompromis E. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno 36 hlasů pro. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že je to schváleno. Elektronicky ověříme kompromis 8. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 25 hlasů pro. Kompromis 9 na straně 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Návrh 187 a 188 společně jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 189. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 190. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Elektronicky ověříme návrh 190. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Identický výsledek 23 ku 23. 196 společně se 198. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme i tyto dva návrhy, 196 a 198. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto 33 hlasy. návrh 200 a 201 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto 32 hlasy. návrh 202 a 204 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. Návrh 203 byl stažen. 206 a 207 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Elektronicky ověříme tyto dva návrhy 206 a 207. And the vote is now Končím hlasování. Zamítnuto 32 hlasy. I'm glad if you can raise your hands uh, every one of you because it's extremely difficult to see in this room. <laughs> vám všem děkuji, že se tak držíte. Je to opravdu složité hlasování. Uh, 233, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 209. Eh, kdo je pro, pro proti? Zdržel se? Zamítnuto. 111, 211 je staženo, takže 212, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto, 213, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 192, eh, kdo je pro, proti, Ah, zamítnuto. Návrh 214 a 216 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Uh, schváleno. Elektronicky ověříme dva návrhy 214 a 216. Společně hlasujeme teď. A končím hlasování schváleno 25. Uh, Další odpadá, takže 222 odpadá taky. 222, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 224, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 225, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Já bych řekla, že je 225 zamítnuta. Kompromis 10, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Ověříme. Kompromis 10. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno 27 hlasy. Návrh 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Elektronicky ověříme kompromis 11. Hlasujeme teď. A nyní končím hlasování. A zamítnuto 32 hlasy. Takže pak to budeme muset vzít jednu po druhém. Pozměňovací návrh 235, eh, 6 eh, a 7 dohromady. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Přijdeme ke kompromisu F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Chcete ověřit kompromis F? Dobře, takže můžete hlasovat. Nyní končím hlasování. Schváleno 27 hlasy. Jdeme na stranu 13. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Ověříme kompromis 13. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 33 hlasy. Nyní kompromis 14 zde musíme postupovat po jednotlivých návrzích. Takže pozměňovací návrh 248. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A číslo 249. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 14. Chcete ověřit číslo 249? Aha, ale ten stejně odpadá, protože my jsme schválili 248. Ano, takže návrh 249 eh, stejně odpadl. My jsme 248 zamítli a tím pádem 249 odpadá. Nyní kompromis 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Ověříme kompromis 14. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. zamítnuto 36 hlasy. Pozměňovací návrh 253 eh, zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme to ověřit. Takže kompromis 15. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 35 proti. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že to budeme muset ověřit, takže můžete hlasovat 16. Končím hlasování. Zamítnuto 31 hlasovalo proti. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Já si myslím, že to bylo schváleno. Ne? Dobře, ověříme. Ověřujeme sedmnáctku. Můžete hlasovat. Zamítnuto. 36 hlasů proti. Omlouvám se. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. V této místnosti to prostě není vidět. Takže 18 ověříme. Končím hlasování a stejný výsledek. Zamítnuto 36 hlasů proti. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Děkuji. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. <clears throat> Mám pocit, že to bylo zamítnuto. Tedy pokud to bylo zamítnuto, tak musíme eh, ty Eh, pozměňovací návrhy, které byly k tomu kompromisu, vy odhlasovat, vy jste to neudělali. Vy jste řekli, kompromis je zamítnout a přicházíte k dalšímu kompromisu, a tak to nefunguje. Jakmile se zamítne kompromis, tak se potom musí hlasovat o těch jednotlivých pozměňovacích návrzích. Kompromis 18? The reason why we don't do Eh, my to neděláme proto, protože jsou totožné v tomto případě. Takže v tomto případě jsme takto nehlasovali. Nyní budeme hlasovat o 276. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Já myslím, že to bylo schváleno. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Ověříme kompromis 22. Nyní končím hlasování a bylo to zamítnuto 37 hlasy proti. Pozměňovací návrh 280. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Ověříme návrh 280. Nyní končím hlasování. Zamítnuto 25 hlasy. 281, tam se nehlasuje. 282, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme návrh 282. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto dvěma hlasy. Pozměňovací návrh 283. Kdo je pro? Proti. Ověříme 283. Nyní končím hlasování. A je to úplně to též. Kompromis? Ne? Pozměňovací návrh 284. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 285 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 286 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Aha, o tomto návrhu hlasovat nebudeme, budeme hlasovat o 242. Kdo je pro? Kdo je pro? 242. Proti? Zdržel se schváleno. Dobře, takže ověříme 242. Nyní končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 243 243, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 244 tam je no vote, takže 287, 287, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověříme 287, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme kompromis 23. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme kompromis H. Můžete hlasovat. Končím hlasování. A 26 vás hlasovalo pro. Dále Pozměňovací návrh číslo 296. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 298. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme 298. Můžete hlasovat. Nyní končím hlasování a návrh byl zamítnut o tři hlasy. Pozměňovací návrh 297, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Pozměňovací návrh 299, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 300. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 302. Kdo je pro? Proti. Ověříme 302. Můžete hlasovat, prosím. A nyní končím hlasování. Zamítnuto 28 hlasů proti. 301. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 303. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 304. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamít... Ověříme 304. Kdo je? Eh, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zhrnuto 25 hlasů proti. Pozměňovací návrh 305. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 306. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Já si myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme. Návrh 306 můžete hlasovat. A nyní končím hlasování. Číslo 307. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 308. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní přicházíme k bodům odůvodnění. Pozměňovací návrh číslo 3 k bodu číslo 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Číslo 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme číslo 8. Můžete hlasovat. A nyní končím hlasování a návrh byl zamítnut 26 hlasy. Číslo 9, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme devítku. Můžete hlasovat, prosím. Nyní končím hlasování a bylo to schváleno 30 hlasů pro. Kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jednou to vezmeme. Kdo je pro? Kompromis 24. Kdo je proti kompromisu? Zamítnuto. Ověříme kompromis 24, můžete hlasovat. Nyní končím hlasování. Schváleno 28 hlasů pro. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdržel se. Já myslím, že to bylo zamítnuto. 19. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 17 odpadá. 20, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Bod odůvodnění 8, 21. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis I, kdo je pro, proti, ověříme kompromis I. Můžete hlasovat. A nyní končím hlasování a 37 vás hlasovalo pro, takže návrh prošel. Dále kompromis 26. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověříme kompromis 26. Můžete hlasovat. Nyní končím hlasování. O 27 hlasů to prošlo. Dále pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Ověříme 32. Prosím, můžete hlasovat. Nyní končím hlasování a návrh byl zamítnut 36 hlasů proti. Nyní návrh 33. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 34. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Dále hlasujeme o kompromisu K. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 28. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Ověříme. 28. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut o čtyři hlasy. Dále kompromis L. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Já myslím, že to bylo schváleno. Pozměňovací návrh 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pozměňovací návrh 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 50, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ověříme návrh číslo 50. Prosím, můžete hlasovat. Nyní končím hlasování a návrh byl zamítnut eh, 27 hlasů proti. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Zamítnuto. Kompromis, eh, pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Ověříme kompromis 29. Prosím, můžete hlasovat. Nyní končím hlasování. Aha, v EPP je o jednoho více. A nyní je to v pořádku. A návrh byl zamítnut hlasovalo proti němu 27 z vás. Kompromis M. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 68. Kdo je pro? Proti. Ověříme návrh 68. Prosím. Nyní končím hlasování. Schváleno. Je to o čtyři hlasy. Dále. 69 padá. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 74. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Pověříme číslo 74. Můžete prosím hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 hlasů proti. 72. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ověříme kompromis 30. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto o čtyři hlasy. Kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ověříme kompromis N. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Hlasovalo vás 39 pro, takže schváleno. Osmdesát čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 86, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 87, kdo je pro, proti, ověříme 87. Můžete hlasovat. Nyní končím hlasování a 87 prošla. Hlasovalo pro ně 26 z vás. 88, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém pozměněném návrhu stanoviska. Můžete hlasovat. Nyní končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Takže nakonec eh, to bylo zamítnuto, ale děkujeme panu paní zpravodajce za její práci.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 Okay, friends, uh, we will Přátelé, budeme pokračovat. Máme na pořadu jednání velice důležitý bod. Je to e-card, Evropský elektronický průkaz služeb. Ti z vás, kdo se nechtějí naší debaty zúčastnit, mohou odejít. A my ostatní budeme pokračovat v debatě o e-card. I don't know. Yeah, good. I didn't see. We'll wait. Počkáme ještě 30 sekund a potom dám slovo zpravodajce, takže prosím ty, kdo se rozhodnou chybně a odejdou ze sálu, nezajímá je elektronický průkaz, odejděte hned. Eh, takže jsme u bodu 8 našeho pořadu jednání. Jde o nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se zavádí Evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky. A teď dám slovo paní zpravodajce Mar- <clears throat> Marian Harkin. Děkuji, paní předsedající. Za prvé děkuji kolegům za pozměňovací návrhy, jejich 104 a e, je možné zaujmout dva různé přístupy k tomuto návrhu. E, jednak e, od socialistů a GUE máme návrh zamítnout návrh komise o elektronickém průkazu služeb. Někdy k tomu dochází i v jiných výborech, jsem tím zpravodajkou v jiných výborech na toto téma. Jiní kolegové jako já jsou toho názoru, že i přes eh, výrazné pochybnosti o tomto návrhu si myslíme, že bychom návrh mohli zlepšit do takové míry, že by jej bylo možné podpořit. Eh, z hlediska zamítnutí návrhu eh, hlavním důvodem je to, že toto má zlepšit poskytování přeshraničních služeb a někteří kolegové mají pocit, že, že zde nejde tolik o e, volný pohyb, ale spíše o nedostatek kontroly nad e, OSVČ a e, podniky, které poskytují přeshraniční služby. Je potřeba je na ně více a lépe dohlížet a kontrolovat je tak, aby se skutečně tyto podniky držely pravidel hostitelského členského státu. A když mám schrnout tento názor jednou větou, tak by to asi bylo tak, že teď v současné době ten systém nefunguje dobře a tento návrh jde směrem takovým, že ten systém ani nadále nebude fungovat dobře. Jiní kolegové, včetně mě, jsou toho názoru, že i když tento návrh má velké limity, domníváme se, že stojí za to debatovat o navržených pozměňovacích návrzích a zjistit, jestli bychom mohli dospět k uspokojivému výsledku, tak aby tento návrh zlepšil stávající situaci. Nejprve chci stručně říci jednu věc, protože bych spíše ráda vyslechla ty různé niance názorové, které eh, kolegové zastávají. Nejprve, co se týče stavebnictví. Většina, neli všichni kolegové navrhli, aby stavebnictví bylo vyloučeno z tohoto návrhu. Myslím, že to je obecně zastávaný názor a i když existují i určité Eh, poněkud rozdílné názory, zde asi společnou půdu najdeme. Eh, otázka pojištění, ta je eh, obtížnější. Někteří kolegové stojí o její úplné výjimutí, další by chtěli mít tedy odstraněné ty povinné aspekty z pojišťovní, ale naopak tam dát povinné zajištění informací. Ale když jsem pročítala pozměňovací návrhy, tak se mi zdálo, že v nich je dostatek prostoru k nalezení eh, toho společného jmenovatele, co se týče pojištění. Je mnoho pozměňovacích návrhů, které chtějí dát mnohem více pravomocí hostitelskému členskému státu a především zajistit, aby veškeré informace byly eh, odpovídajícím způsobem ověřeny. To je eh, podle mě dobrý přístup, protože to znamená, že eh, není tak účelné napravovat chyby ex post, že by bylo lepší nastavit systém od počátku tak, aby fungoval bez chyb a perfektně. A když toto se podaří, tak se můžete spolehlivě domnívat, že poskytnuté informace skutečně odpovídají realitě. Eh, potom je tady řada návrhů, které se týkají jednotných kontaktních míst a koordinačních pravomocí a rozšíření jejich úlohy. I zde je prostor pro debatu. Mnoho návrhů se týkají monitoringu eh, průkazu a jsou pro větší flexibilitu, co se týče časového harmonogramu. Podle mého názoru ten harmonogram navržený komisí je příliš úzký a většina kolegů je podobného názoru a jsou pro prodloužení harmonogramu. Jedna otázka, kterou budeme muset dále prodebatovat, je otázka e, mlčenlivého souhlasu. Jsem zvědavá, jak se k tomu kolegové vyjádří. Potom je tam několik pozitivních návrhů týkajících se jazyka, to podporuji, a je tam také řada návrhů, které se eh, týkají omezení pravomocí komise, co se týče eh, prováděcích aktů, eh, na rozdíl od původního návrhu komise Nechceme připustit takové množství prováděcích aktů, které komise navrhuje, protože je tady příliš eh, vysoká úroveň nejistoty, málo jasnosti. Tak tedy vypadá situace. Teď doufám, že budeme moci spolupracovat a eh, celý text odpovídajícím způsobem zlepšit. A tedy s tímto přístupem eh, se do této práce pustím. Děkuji. Děkuji, paní Harkin, a Teď má slovo pan Koch. Jo, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Milé kolegyně a milí kolegové, nejdříve bych chtěla dát, eh, velice poděkovat paní zpravodajce a budu stručný. Celkově bylo předloženo 104 posměvacích návrhů k návrhu na řízení pro zavedení eh, elektronického evropského průkazu služeb. Z těchto 104 pozměňovacích návrhů 43 předložila EPP, tedy téměř polovinu, což jasně ukazuje, že my jako EPP ten text vidíme sice i nadále kriticky, ale na druhou stranu jsme se rozhodli elektronickému průkazu služeb dát šanci a pracovat na celkovém vylepšení textu. Máme proto dva zásadní důvody. Za prvé chceme, aby se pokročilo v oblasti digitalizace a dále chceme přispět ke snižování byrokracie. Evropský elektronický průkaz služeb k tomu otevírá šanci. Proto se těším na první kompromisy paní zpravodajky a také na první schůzku, schůzky stínových zpravodajů příští týden. Děkuji. Děkuji. Paní Jungerius, prosím. Ano, já vycházím z textu eh, stínového zpravodaje za socialisty, který se nemohl, která se nemohla dostavit. Mám pět eh, bodů, které jsou pro zamítnutí eh, elektronického průkazu služeb. Za prvé, tento návrh zadními vrátky zavádí princip země původu, protože vlastně klade hlavní, protože protože vlastně pravomoci hostitelského členského státu jsou předány domácímu státu a veškeré kontrolní nástroje hostitelského státu jsou podrývány a e, proto by toto vedlo e, k nejnižším zdám, nejhorším pracovním podmínkám a nejhorším e, ochraně spotřebitelů. Za druhé, tento elektronický průkaz služeb, služeb umožní eh, falešně, falešným OSVČ a nepoctivým eh, podnikům obcházet sociální a pracovní standardy. Eh, falešné, falešné OSVČ budou legitimizovány touto, tímto průkazem, protože na něj má právo každý jednotlivec a může se prezentovat jako OSVČ, i když vlastně pomocí eh, tohoto průkazu mohou eh, pracovat pro pracovní agenturu. A může to představovat eh, značné riziko, co se týče mzdového dumpingu a nehlášené práce a podvodu. Za třetí, tento návrh vlastně postrádá důležité kontrol, důležitá kontrolní opatření eh, hostitelského státu, což může narušit účinnost kontrol eh, pracovních inspektorů nebo inspektorů práce. Za čtvrté, tento průkaz lze aplikovat i eh, na tedy situaci vysílaných pracovníků a to může způsobit velkou nejistotu v postavení těchto pracovníků. A to je v rozporu stanoviska eh, Evropského parlamentu eh, k vysílání pracovníků. A za páté, tento návrh neposkytuje žádnou přidanou hodnotu, naopak podniky a jejich zaměstnanci by mohli značně utrpět a mít velké škody vinou vzniku nebo posílení nekale konkurence, proto stínová zpravodajka je pro zamítnutí návrhu komise a já bych za sebe dodala ještě jeden drobný bod. Pakliže i na veřejných eh, schůzích komise sama přiznává, že ten návrh má veliké nedostatky, pomozme komisi a pošleme komisi tento návrh zpět, využijeme tento čas k přepracování toho návrhu a pak bychom mohli dostat opravdu kvalitní návrh na tento průkaz služeb. Děkuji. Děkuji, paní Trebezius. Paní Trebezius. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Také děkuji paní zpravodajce. Jste poukazovali na to, že tento elektronický příklad služeb je neobvyklý, sporný. To se tady opětovně projevilo. Komise se domnívá, že tímto způsobem může ulehčit poskytování služeb na vnitřním trhu, ale po analýze pečlivé zjišťuji, že nemohu tuto argumentaci podpořit. Jednak již máme systém pro uznávání povolání a e-card by tady vlastně vytvořil zdvojení struktur. A za druhé právě v mé zemi v Německu je profesní vzdělávání organizováno decentralizovaným způsobem. Někdy nemáme veškeré uznávání veškerých veškerých kvalifikací mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. U nás máme tady decentrální systém v Německu, který velice dobře funguje. Já nechci, aby byl nahrazen. Centrální zpráva, jak se zde požaduje, by eh, porušila eh, subsidiální model Německa a museli bychom zásadním způsobem měnit stávající dobře fungující struktury, takže já v tom nevidím speciálně pro mou zemi vůbec žádnou výhodu. A za třetí, musíme se obávat, že Evropská unie prostřednictvím tohoto elektrického průkazu chce jaksi vynutit nějakou rovnocenost kvalifikací v celé Evropské unie. K tomu se mohou použít také delegované právní akci, ale my nechceme, aby tady byla nějaká změšku vynocená rovnocenost kvalifikací, neboť by to podkopávalo Eh, konkurenci v oblasti kvalifikací a jejich kvality. To nechceme. Evropské smlouvy eh, zakazují eh, takovouto argument, harmonizaci v článku 165 FUE zcela jednoduchým, jasným způsobem. A pak to také souvisí s povinným pojištěním to, co platíme za pojištění, je výsledek různých parametrů a ne pouze výsledek um, ta historie toho člověka, který se pojistil, ale tady se s tím takto počítá. A právě výška toho pojištění může závislet i na kvalitě toho dosaženého profesního vzdělání, té kvalifikace. Není možné, aby se někdo nechal pošet, či musel nechat pojistit pouze na základě své pojišťovací historie. To pro nás není přijatelné. Pokud chce komise více tržního hospodářství v rámci vnitřního trhu, musí také akceptovat to, že se bude pojišťovat e, eh, tržním způsobem. A na závěr tady se připojí k tomu, co řekla přes řečnice, to řešení které tady je, není proporcionální, není přiměřené, porušuje zásadu subsidiarity, zásadu cílové země a také zásadu tržního pojišťování. Některá řešení, jako to řešení toho udělování povolení, je absurdní a proto já musím eh, tento dokument zcela odmítnout, ale v tom, v té, alespoň v té aktuální podobě, v jaké je nyní předložen. Děkuji, Rina Roňa Káre. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také paní zpravodajce. O důležitých bodech se již hovořilo, my jsme se pokusili na ně také poukázat prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů. Já zcela souhlasím s SAD, jsem proto, aby se celý návrh zamítnul. Není třeba opakovat argumenty, které zde již padly. V zásadě jsme toho názoru, že mnoho občanů má velký problém se sociálním dumpingem podniky zneužívají eh, vnitřní trh k tomu, že pohybují pracovníky sem a tam, aby eh, dokázali pro sebe vždy mít ty nejlepší podmínky. Chceme ještě ulehčit podnikům tento sociální dumping v žádném případě. Celá naopak, chceme jim říci, že chceme, aby hostitelský stát mohl provádět kontroly z hlediska sociálních práv a platů. Kdo tedy smí kontrolovat? kdo smí stanovovat ty kritéria, ty podmínky, která budou platit. Je na snadě, že tento návrh musíme odmítnout. Není možné ho vylepšit. Ten návrh je také v podstatě přebytečný. Ano, rádi bychom omezili alespoň škody, pokud to bude nutné, tedy výjimka pro výmout stavebnictví, to je správná věc kontroly ze strany státu rovněž a pravomoci komise přijímat delegované akty a ty potom provádět, toto musíme velice omozit. Systém elektronického průkazu je třeba podrobit důkladné kontrole. Není aktuální, říkají to odbory ve veškerém, veškeré Evropské unii, že to není dobré, nefunguje správně taky to nepracuje s příliš aktuálními údaji. Takže je třeba se ještě jednou podívat na e-card. Co se týče tohoto návrhu, zcela odmítáme, ale jinak jsem potěšena pozitivním tónem paní zpravodajky a těším se na dobrou diskusi. Děkuji. Děkuji, paní Ždanoka. Máte slovo. Yes, thank you. Ano, děkuji, paní předsedající. Eh, celá ta myšlenka eh, za návrhem komise je podle nás rozumná. Je potřeba usnadnit malým a středním podnikům provozovat eh, své podnikání v celé Evropě, ale v návrhu komise vidíme řadu nedostatků. Nabízí se tady otázka, jestli by nebylo dobré návrh zamítnout jako celek, anebo se pokusit jej vylepšit. My se domníváme, že by bylo lepší komisi požádat, aby návrh přepsala. To by byla naše první volba. Eh, v tomto stanovisku podporujeme socialisty a GUE, ale i tak jsme podali pozměňovací návrhy abychom dali najevo, kde ty nedostatky, eh, v čem ty nedostatky spatřujeme. Za prvé se domníváme, že ta karta nemůže platit do nekonečna, že je potřeba, aby měla tedy lhůtu vypršení. A potom je potřeba vypracovat mechanismy ke zkontrolování Eh, poskytnutých informací a potom také eh, ochrana eh, uživatelů a spotřebitelů služeb v hostitelské zemi. To v návrhu není dost dobře popsáno, takže i to je potřeba lépe vypracovat. Včetně povinného pojištění, jak už to tady zaznělo. A pak tam jsou ještě další nedostatky Eh, kterými eh, se, se kterými se vyrovnáváme pomocí našich pozměňovacích návrhů, takže takové je naše stanovisko. Je to trochu složité, ale tak to je. Děkuji. Máme tady někoho z EFDD? Není tomu tak, nikoho nevidím. To znamená, že mohu dát slovo panu Martánovi. Merci, merci, madame. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Určitě snažit se zjednodušit eh, tu administrativní složitost tím, že zavedeme ten evropský elektronický průkaz služeb e-card. To může vypadat jako dobré řešení, dobrý nápad. Bohužel ale, a asi se budu opakovat, eh, tím cílem má být rozvoj jednotného trhu a boj proti zavádění překážek při výkonu přeshraničních eh, činností. A cílem je také vlastně omezit eh, jaksi suverenitu členských eh, států na jejich území. Sektor se také domnívá, že to bude podporovat eh, falešné vysílání pracovníků a nelegální práci. My si také myslíme, že to posílí sociální dumping tím, že především eh, cizinci nebudou muset plnit celou řadu kroků, například v oblasti schvalování a eh, deklarací, v mém případě francouzských. A paní Harkin které bych chtěl k její práci za eh, pogratulovat, eh, dochází vlastně eh, k podobným závěrům. Neustále vyjadřuje určitý skepticismus, přesto ale nám říká, že bychom měli její práci podpořit. I komise na tiskové konferenci připustila, že ten návrh není do, úplně šťastný. Máme k dispozici také vyjádření rakouského, německého a francouzského parlamentu a ty nás upozorňují na možné problémy s aplikací to, této směrnice. A byť to není zcela běžné, zcela každodenní, tak já zde plně souhlasím Eh, s Agnes, eh, s SA, a D. Myslím si, že jediné řešení je poslat to komisi zpět, aby ještě na tom zapracovala, snažila se to lépe vyřešit a aby nám předložila něco, co je skutečně proveditelné. Děkuji. Děkuji. Paní Sande, prosím. Děkuji. Já bych také chtěla vyjádřit výhrady k návrhům komise. A pokud chceme, aby se tento text posunul kupředu, bude na tom ještě třeba zapracovat. Také lidé z praxe jsou tím velice znepokojeni, především u nás ve Francii. Několik eh, věcí je zde zvláště problematických. Kolegové už o tom hovořili. Ta první oblast se týká Eh, zásady tichého schvalování, což vlastně by vedlo k tomu, že by se sem znovu zaváděla zásada země původu. To nás velice znepokojuje. Dalším problematickým bodem je ta dvoutýdenní lhůta, kterou by členské státy měly k dispozici, aby mohly zareagovat a to aniž by měli k dispozici ty skutečné dokumenty. To si myslím, že je také něco, co je třeba změnit. Také bych chtěla zmínit délku platnosti té e-card, což je vlastně vydáváno na neurčito. To je velice znepokojivé. Zde bychom měli mít nějakou lhůtu, ale také například možnost aktualizace údajů při vydávání karty a tak dále. Další problém je, že administrace spojená s tou kartou se opírá o poměrně složité postupy, především o elektronický systém IMI, který se zdá se k tomu příliš nehodí a chybí v něm moderní, účinné a přístupné funkce. A potom bych ještě chtěla říci, že návrh týkající se e-card a používání e, této karty by asi vedlo k určitým e, problémům. Především by bylo potřeba to skloubit s dalšími nástroji, které již existují, například jednotné okénko podle směrnice o službách a kvalifikacích, anebo ta e, odborná karta jaksi profesionálů, kterou máme podle směrnice o odborných profesích. Takže myslím si, že ještě je opravdu hodně práce před námi. Děkuji, paní Šojdrová. Děkuji, paní předsedkyně za udělení slova. Eh, kolegyně a kolegové, já se domnívám, že ten návrh směrnice vlastně vycházel vstříc dlouhodobým požadavkům na to, aby vnitřní trh byl otevřený a aby abychom eh, včetně evropské komise odstraňovali překážky na vnitřním trhu pro pohyb služeb a teď ta diskuze ukazuje a není to první diskuze o návrhu eh, mm, nařízení či směrnice v tomto výboru ta diskuze ukazuje i v členských státech na to že členské státy mají dnes spíše obavu před sociálním dumpingem před nedodržováním legislativy v daných členských státech čili mají eh, spíše mm, eh, cíl a určitý záměr promiňte mi, vytvářet jistá protekcionistická opatření. Já to nekritizuji, to je prostě realita, já to beru na vědomí, ale musím eh, také mít pochopení, protože ta komise předložila nástroj, který má skutečně usnadnit pohyb služeb a určitě tam neviděla eh, nebo nesledovala cíl, aby eh, zde mohlo docházet k nějakému porušování národních legislativ. To s tím tedy nemohu souhlasit ale respektuji to že ta situace v členských státech je prostě taková. naprosto respektuji tento eh, směr uvažování a je možné že parlament se nakonec rozhodne prostě vrátit směrnici k přepracování protože nechce odstraňovat bariéry na vnitřním trhu ale je potřeba to nazvat Eh, pravými jmény. A eh, na, na dotaz eh, paní mm, zpravodajky, který se týká tichého souhlasu, já se domnívám, že to je vyloženě technické opatření, které budeme, mm, já jsem ho také zpočátku chápala jako něco problematického, ale je to, odpovídá to směrnici, obecné směrnici o službách a zřejmě by měl, pokud by tedy elektronický průkaz měl platit, tak by měl být v souladu s tou obecnou obecnou direktivou o službách. To je můj názor. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A několik slov na závěr této diskuze paní Harkin. Děkuji, děkuji kolegové. Myslím, že během debaty jasně vyplynula stanoviska jednotlivých skupin. E, ta, e, ta stanoviska socialistů a GUE také byla jasná. E, z pozměňovacích návrhů, co se týče ostatních, jsem si tak jistá nebyla. My uspořádáme tady schůzi stínových zpravodajů a rozhodneme se, jak budeme postupovat dál a to bude třeba, aby stínoví zpravodajové tady rozhodli. Děkuji. Děkuji, paní Harkin. Hlasovat ve výboru pro zaměstnanost se bude konat 22. a 23. ledna příští rok a eh, hlavní výbor, což je IMKO, bude hlasovat 22. a 21. a 20. března a na plenární zasedání, na hlasování tam eh, to ještě rozhodnuto není. Teď jsme tady u bodu 9 na našem pořadu jednání a to je směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci Evropského elektronického průkazu služeb zavedeného nařízením z jiného úhlu a já dávám slovo eh, zpět paní Šojdrové, která je zpravodajkou. Děkuji paní předsedající, vážení kolegové, já nechci opakovat tu debatu o tom obecném přístupu, ale musím eh, vám připomenout, že eh, tato, tento eh, elektronický průkaz služeb má potenciál usnadnit eh, poskytování služeb a to je také cíl návrhu této směrnice. Ovšem podle vašich pozměňovacích návrhů vidím, že jste znepokojeni tím, jaké účinky nebo dopady může mít na pravomoci hostitelských států. E, elektronický průkaz služeb má e, zmenšit nebo minimalizovat e, správní břemeno. Tak je to jistě, chápu vaše znepokojení. Podmínky, které budou muset poskytovatelé služeb v hostitelskému státu Eh, prokázat, ty jsou nedotčené. Proto jsem proti pozměňovacím návrhům, které by vedly k zamítnutí celého návrhu. 204 eh, pozměňovacích návrhů eh, bylo podáno. Jsou to návrhy různé, ale ty klíčové návrhy se stávají z následujícího. Za prvé reciprocita principu Eh, souhlasu, eh, souhlasu mlčky, co se týče platnosti eh, průkazu, což zajišťuje zájmy a, zájmy a pravomoci hostitelského členského státu. Snižova, snižují, se, snižují teritoriální účinky a, a omezují dele, pravomoci Evropské komise delegovat právní akty. My vezmeme eh, v úvahu veškeré pozměňovací návrhy, ale i přesto je potřeba si uvědomit, že eh, existují určité právní limity našim, eh, našim stano, našich stanovisek. Mnozí z vás chtějí potlačit ten souhlas mlčky a nebo omezit dobu trvání platnosti elektronického průkazu služeb, ale současná směrnice o poskytování služeb na vnitřním trhu eh, vlastně eh, stanoví, že eh, souhlas mlčky se má použít na postupy schvalování. Proto ji musíme zachovat. Podobná, stejná směrnice stanoví, že ta povolení, povolení lze Eh, omezit časem pouze, když eh, dochází k automatickému vlastně prodlužování těch, povolání, eh, těch povolení. Někteří z vás toto chtějí omezit. Ráda bych vás vyzvala, abyste zvážili i jinou alternativu k přístupu k tomuto návrhu. Vzhledem k tomu, že Eh, odvětví stavebnictví eh, se staví silně proti tomuto elektronickému průkazu. Mohli bychom eh, omezit působnost směrnice na ostatní služby. Je potřeba si ale připomenout, že tento průkaz poskytování služeb je nástroj dobrovolný a aby byl užitečný, musí být také dostatečně Eh, atraktivní. Pro ty, kteří chtějí vstoupit na trh členských států, musí být jednoduchý, rychlý, poskytnout právní jistotu a záruku eh, žadateli, že o jeho žádosti se rozhodne eh, v uvedenou dobu. Toto musíme mít na paměti při debatě o eventuálních pozměňovacích návrzích. V závislosti na úspěchu a funkčnosti průkazu můžeme později eh, uvažovat o rozšíření působnosti směrnice i na odvětví stavebnictví. Eh, neměli bychom eh, zužovat působnost, ale měli bychom se snažit zachovat navržená pravidla. Tím snížíme riziko ohrožení návrhu, návrhu INTA. Nebude tedy vůbec jednoduché najít nějaký nějakého společného jmenovatele, ale musíme se o to pokusit. Těším se na tuto debatu a doufám také v dobrou spolupráci. Děkuji. Will... Děkuji, paní Šojdrová. Nyní bude mít slovo paní Jungerius, SAD. Prosím, máte slovo. Já asi nemám moc, co bych eh, k tomu dodala. Již jsem hovořila o tom u bodu 8 a to též platí i pro bod 9, pro tento návrh. Takže nepotřebuji již řeznický čas. Děkuji. Paní Trebezius. Děkuji, paní Jungerius to právě zcela správně řekla. Obsahově jsme si to již probrali. Paní zpravodajka tady ještě nadnesla několik nových bodů či návrhů, i když bohužel nevidím, že by to něco měnilo na té zásadní situaci. I kdybychom vyjmuli stavebnictví, stále by to ještě znamenalo, že budeme vytvářet zdvojenou strukturu. V mé zemi to povede k více centralismu a víme z minulosti, že centralismus v mé zemi ještě nikdy neposloužil k tomu, že by něco bylo lepšího. Otázka pojištění zůstává, měli bychom být důslední a obě dvě zprávy poslat zpět. Komisi kompromisy nemusí mít nutně vždy tím nejlepším řešením a já se obávám, že v tomto případě nejlepším řešením nebude. Děkuji. Děkuji, paní Harkin. Ano, já také asi nemám příliš mnoho, co bych dodala Paní zpravodajka hovořila o tom, že je zde potenciál k usnadnění poskytování služeb. Myslím si ale, že tento návrh ten potenciál nenaplňuje. A my si musíme klást otázku, zda náš výbor může ten návrh posměnit do té míry, tak aby podle našeho názoru poskytoval evropskou přidanou hodnotu a zároveň nevedl k některým těm negativním jevům, o kterých eh, se hovořilo, jako třeba nekalá hospodářská soutěž, falešné zaměstnávání a tak dále. A mý kolegové z EKR se domnívají, že nemůžeme ten návrh takto pozměnit, protože je tak špatně slabý a špatně strukturovaný, že to nejde zlepšit ani nějakými změnami, ale samozřejmě o tom budeme diskutovat na jednání stínových zpravodajů. A myslím si, že by se někdo mohl říci, že jsme na určité úrovni protekcionističtí, ale pokud ten systém nefunguje v současnosti dobře, pokud má nedostatky a ten návrh, který je před námi, neřeší ty nedostatky, tak potom máme značné pochybnosti o celém tom návrhu řekla již eh, řada kolegů přede mnou eh, řadu věcí, které jsem chtěla zmínit, také například to, co se týká toho systému IMI. Já na to nejsem expert, ale z toho, co jsem četla, se domnívám, že existují obavy, že ten eh, systém IMI nebude dostatečně robustní, aby zajistil, že ten systém té e-card bude řádně fungovat. A myslím si, že pokud bychom se my jako skupina toto domnívali, tak už to by byl dostatečný důvod pro to, abychom ten návrh nepodpořili, ale ještě o tom samozřejmě budeme debatovat. Děkuji. Paní Káry. Děkuji. Já opět souhlasím s předřečníky, eh, s kolegyní z EKR a SAD. I nadále se domníváme, že tento nápad je velice špatný, jsme pro odmítnutí tohoto návrhu a pouze jeden komentář eh, pro paní zpravodajku. Je velice důležité, abychom měli dobrovolný systém, aby to bylo dobrovolné pro podniky, ale ne pro členské státy. Není možné, aby hostitelský stát řekl, ne, my to nechceme, nezapojíme se. Pokud by to bylo možné, tak by to byl systém dobrovolný, ale toto není skutečná dobrovolnost, neboť dobrovolné je to pouze pro podniky a ne pro státy. A pak ty hostitelské státy, ty se potýkají s problémem sociálního dumpingu. A navíc nestačí vyjmout stavebnictví. Pokud budeme postupovat tímto způsobem, tak se nám objeví nový problém a hovořila o tom kolegyně z EKR. Později by totiž vznikla možnost tam stavebnictví opět zaintegrovat. A proto je zcela důležité, abychom řekli nyní ne tomu návrhu v té podobě, v jaké byl nyní předložen. Děkuji, paní Zanoka. Ano, já k tomu doplním pouze jednu jedinou věc. Chtěla bych poděkovat eh, paní Harkin a paní Šojdrové, našim zpravodajkám, za jejich odvahu pustit se do takto komplikovaného návrhu. A my se těšíme na setkání stínových zpravodajů, kde se jistě naše pozice dále vyjasní. Děkuji. Děkuji, pan Martin. Děkuji, budu hovořit stejně stručně jako předřečníci. My se také domníváme, že ten elektronický evropský průkaz služeb by měl být eh, ještě revidován, respektive ten návrh. My si myslíme, že bychom neměli ztrácet eh, další čas eh, diskusemi o tom právním a operačním rámci pro tento průkaz. Děkuji. Časový harmonogram jsem již zmínila u e-card, to znamená od 22. 21. 22. se bude hlasovat eh, v eh, MKO na plenárce ještě žádné datum není stanoveno. A nyní bych chtěla vřele přivítat eh, naše hosty, protože Všichni jistě víme o iniciativě, která probíhá v parlamentu, že zde organizujeme africký, africké týdny, které probíhají před eh, summitem EU Afrika, který se bude konat již velice brzy v Abidžanu. Každý výbor si zvolil jedno africké téma, které je mu blízké, a které si přeje prohloubit a zve různé odborníky z různých částí afrického kontinentu. A pro nás eh, v oblasti zaměstnanosti a sociálních otázek bylo pouze eh, přirozené, abychom se soustředili na věci, na které se běžně soustředíme. Prosím naše hosty, aby přišli sem dopředu. Jak jsem říkala, my se soustředujeme na budoucnost a především na pracovní místa a pracovní místa mladých lidí. V tomto výboru se tedy zabýváme otázkami nezaměstnanosti, zaměstnání, budoucností mladých lidí v našich eh, zemích a v Evropě jako takové. A podobné problémy jistě existují i na africkém kontinentu, proto jsme sem poslali, po, pozvali experty na tuto problematiku kteří hrají důležitou úlohu nejen u sebe doma, ale také v mezinárodním měřítku i na evropské úrovni. Já bych vás požádala, abyste se stručně představili a poté vám předám slovo. A samozřejmě si můžete vybrat, o čem chcete hovořit. Nám by se ale velice líbilo, kdybyste pohovořili o tom, jak bude vypadat eh, situace mladé generace v Africe. A prosím, aby kdo zde nemá co dělat, opustil místnost, protože právě začíná náš panel. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne. Paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, bylo mi řečeno, abych se představila. Jmenuji se Cynthia Samuel On Juon. Trošičku obtížně se to vyslovuje, ale jsem eh, regionální ředitelkou Mezinárodní organizace práce pro Afriku a asistentkou generálního ředitele Mezinárodní organizace práce, která má eh, ve svém portfoliu Afriku. Dobrý den. Já jsem také velice rád, že jsem sem byl pozván. Jsem Luk Kristiansen a pracuji ve Světové bance, kde mám na starosti africký region. Já jsem Guti Lai, pracuji také v Evropsk- ve Světové e, bance, ale já jsem sem nebyl pozván jako řečník, to pouze kolega. Ano, já mám tamhle ještě kolegu Matthewa, který pracuje na druhé straně, který sedí na druhé straně místnosti a on uh, pracuje zde v Bruselu a velice nám pomohl a podpořil nás a byla jsem požádána, abych eh, hovořila o investicích do mladých lidí v Africe a v Evropské unie v kontextu pátého kola dialogu EU Afrika, který má formu summitu a chtěla bych zmínit eh, několik bodů, jak se Mezinárodní organizace práce na tuto problematiku dívá a pak doufám, že nastane nějaká výměna názorů. Chtěla bych v první řadě říci, že děkuji za pozvání, že tedy se můžeme stát součástí tohoto dialogu, který je důležitý nejen pro Evropu a Afriku, ale také má globální dopady. Budu hovořit v širším kontextu který se dělí na dva aspekty. První věc, kterou je třeba zohlednit, je to, že do roku 2045 podle odhadů 50 mladých lidí na světě bude žít v Africe do roku 2045. Dále se odhaduje, že do roku 2040 bude pracovní trh v Africe velice významný, pokud jde o čísla. A Rovněž je třeba vidět výsledky zprávy o zaměstnanosti mladých z roku 2017. Ta zpráva vyšla včera a pokud to srovnáme s rokem 2009, tak se situace mladých lidí a jejich zaměstnanosti globálně zlepšila, ale stále jsme ještě velice daleko od uspokojivého stavu. Zvláště pokud se podíváme na kvalitu těch pracovních míst v Africe a v několika dalších zemích. Další důležitou věc, kterou je třeba zmínit. A to je jeden z základních principů Filadelfské deklarace Mezinárodní organizace práce z roku 1945, která říká, že chudoba je hrozbou pro prosperitu všude. A pokud ta chudoba je na ať je na národní úrovni, ať je na úrovni kontinentu nebo na úrovni globální. A to vše je třeba vidět ve vzájemném kontextu. Je tedy zcela jasné, že musíme otázku zaměstnanosti mladých lidí v Africe vzít velice vážně. A to tedy nejen v Africe, ale i v jiných zemích světa. Toto není nějaký externí problém. To je naprosto klíčová věc. Pokud se podíváme na budoucnost práce, na budoucnost eh, toho, jak bude pracovní trh vypadat. Tolik tedy ke kontextu. Dále, pokud jde o prostředky, jak eh, skutečně využít toho demografického potenciálu, těch demografických trendů a také pokud jde o to, jak budeme čelit problémům, které vycházejí z demografických jevů. Tak eh, v roce 2012 bylo Mezinárodní pracovní konferencí eh, přijato rozhodnutí nebo rezoluce, která proto poskytuje určitý rámec. Ale já bych ještě, já bych tomu vlastně stručně chtěla zmínit čtyři body, které je třeba vzít eh, velice vážně. Za prvé, ta eh, práce, ta pracovní eh, místa musí být dosažitelná. Velký důraz se klade na růst, ale ten růst musí být spojen eh, s pracovními příležitostmi, protože jinak se nepodaří řešit globální problémy, především chudobu. A jedním ze, jednou z důležitých oblastí, jak toho dosáhnout, je zajistit, aby se to vše projevilo i na makroekonomické úrovni, aby se k zajištění pracovních míst přihlíželo i v rozpočtech těch zemích a tak dále. Za druhé, je třeba zjistit, které klíčové sektory potřebují velké množství zaměstnanců, především mladých zaměstnanců, a zjistit, co je tam pro mladé lidi neatraktivní. To znamená zjistit, o jaké sektory jde a zajistit, aby byly atraktivní, aby do nich mladí lidé přišli, aby tam zůstali a aby jejich talenty byly efektivně využity. Výzkumy ukazují, že jednou z těchto oblastí je zemědělství, dále jde o stavebnictví a ještě několik dalších, ke kterým se dostanu později. Třetí oblast se týká rozvoje dovedností pro mladé lidi, tak aby byli zaměstnatelní. Je třeba zaměřit se na vzdělávání, odbornou přípravu a různé další nástroje, tak abychom využívali možnosti, které nabízejí technologie. Opět se k tomu dostaneme později v diskusi. A čtvrtou klíčovou oblastí jsou data a podpora služeb zaměstnanosti. V Africe je jedním z největších problémů, jak se zjistilo, při stanovování cílu SDG 20 do roku 2030 je otázka dat. My, abychom mohli využít eh, těch eh, demografických eh, trendů, tak musíme provést značné investice do informatiky, do dat, především o dat o Eh, pracovním trhu, tak abychom měli nezbytné, nezbytná data pro formulaci politik a pro monitorování úspěšnosti těchto politik. A dále jsou zde ještě tři oblasti, kterým bychom měli věnovat velkou pozornost. Eh, rychlý rozvoj podnikatelského sektoru. My samozřejmě víme, že ne z každého mladého člověka se stane podnikatel, ale Mnoho jich ten potenciál má a těm je třeba dát podporu, tak abychom využili jejich znalostí a schopností. A tam je potřeba mít eh, zajištěn dostatek investic, dostatek financování. To jsou klíčové ingredience na podporu podnikatelského sektoru. Neexistuje žádné paušální řešení. Především v Africe je mnoho eh, lidí ve velice nejisté, křehké situaci a proto je třeba v těchto oblastech eh, zasahovat s přihlédnutím k té nestabilitě. Mezinárodní organizace eh, práce má programy i na podporu rozvoje pracovních příležitostí v těchto nestálých, nestabilních oblastech. Začali jsme s tím v roce 2015 a Mezinárodní pracovní konference poté přijala doporučení 208, jehož cílem je podpora důstojné práce, která by lidem umožnila větší odolnost a zajištění míru. Takže je důležité podporovat eh, pracovní příležitosti mladých lidí i v nestabilních situacích a již proto máme nástroje, které doufám jsou i uplatňovány. A v neposlední řadě je zde otázka partnerství. Partnerství na globální úrovni, partnerství na regionální úrovni, na národní úrovni. Zaměstnanost mladých lidí je více sektorová žádná jedna jediná instituce tento problém nevyřeší. Je třeba při zajišťování těch eh, kvalitních eh, pracovních míst eh, podporovat jednotlivé země tak, aby mohli se skutečně soustředit na podporu zaměstnanosti. Máme e, zde e, konkrétní multifaktorovou platformu na půdě OSN a to spadá nejen pod cíl SDG 8, ale také e, SDG 4. My v Mezinárodní organizaci práce tedy vidíme, že Takto je třeba postupovat, pokud chceme využít potenciálu mladých lidí v Africe. Zde bych eh, nyní skončila a poté můžeme pokračovat v diskusi. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. A nyní dám slovo panu Kristensenovi ze Světové banky. Prosím. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za příležitost se podělit s vámi o myšlenky na toto nesmírně důležité téma. V rámci tohoto kontextu e, můžeme doplnit statistiku. Do roku 2050 se očekává, že bude asi 2 miliardy e, lidí v Africe a 700 e, milionů lidí v Evropě, takže Afrika bude představovat vedoucí pracovní sílu ve světě. Tyto grafy asi znáte, to jsou populační pyramidy, které vypovídají o tom též, ta populační pyramida vlevo, ta platí pro Afriku a vidíte, že je to skutečný trojuhelník, mnoho mladých lidí, chlapců a děvčat, jsou jich miliony to právě charakterizuje strukturu populace v Africe. Nejenom, že je tedy tam mnoho mladých lidí, ale je jich tam mnohem více. Ano, vidíme ekonomický růst, větší otevřenost, rostoucí očekávání, lepší přístup ke vzdělávání. Eh, z nej novějších výzkumů, ale víme, jak velice špatné výsledky jsou v kvalitě vzdělávání a to je tedy další výzvou. Zlepšit vzdělávání pro zpřístupnění dalších pracovních míst. Kde tedy vidíme příležitosti? V Africe většina lidí stále ještě je zaměstnána eh, v zemědělství. To je, to je graf vpravo více lidí eh, také je zaměstnáno v domácnostech, v neformálním sektoru a v oficiálním eh, odvětví se nedaří vytvářet dostatek pracovních příležitostí, které by absorbovaly všechnu mládež. V reakci na tento problém byla vytvořena řada programů a ty běží už nějakou dobu. Většina těchto programů na zaměstnanost mládeže se zaměřují na posílení dovedností, podnikatelských dovedností, a, a dovedností v oblasti financí a zajistit si živobytí, ale některé studie, které vyhodnocují tyto projekty, v zásadě mluví o pouhém marginálním účinku těchto programů. Jenom velice nízký pozitivní účinek mají všechny tyto projekty. A eh, je těžké zajistit statisticky významný pozitivní eh, účinek. Takže i když eh, tyto, tento problém se těší velké pozornosti, stále ještě nevíme, jak jej řešit. V minulosti jsme se tady hlavně zaměř, zaměřujeme na, nebo jsme se zaměřili na dovednosti, ale zdá se, že to nestačí k řešení toho problému. Takže v návaznosti na předřečnici není to něco, co může zvládnout nějaká země v izolaci, eh, jedná se o partnerství řady subjektů, které eh, vzniklo už v roce 2014. Všichni ty, to, toto je veřejný sektor, eh, toto je soukromý sektor, občanská společnost a cílem je přijít s řešeními, která by otestovala katalytické pilotní řešení. Takže toto jsou eh, ti partneři třeba ze soukromého sektoru, jak vidíte, i eh, tam eh, jsou různé vlády, které se účastní. Celý program financuje Světová banka a chce tento program udržet asi na 15 let. Když hovoříme o zaměstnanosti, důležitá, důležitý je počet pracovních míst, ale také jejich kvalita. Oba dva aspekty jsou důležité. O co se partnerství stoj, snaží, a to je nové, nezaměřovat se pouze na tu eh, stranu eh, do dodávky, na na tu stranu eh, dovedností eh, s nadějí, že se nějakým způsobem najde potřeba pro tyto nové dovednosti. Snažíme se ale zaměřit na obě dvě strany eh, zároveň. Integrovanější přístup, ku příkladu rozpracovávání hodnotových řetězců. Snažíme se odstraňovat limity i na straně poptávky. Co se týče strany nabídky, hovoříme o růstu bohatém na pracovní místa. Tady to očekáváme především od soukromého sektoru. Potřebujeme politiku, makroekonomickou stabilitu, ale to asi eh, je nad rámec takových programů na zaměstnanost mládeže a takových projektů. Ale i zde je možné udělat více. Některá odvětví jsou pracovně hodně intenzivní a je možné tuto jejich vlastnost rozšířit. Je možné farmáře přesvědčit, aby nevyráběl pouze o sebe, ale, ale aby prodával na trh a tak zajistit takový eh, řetězový rozvoj, vytvářet trh a posilovat farmáře, aby vyráběl pro tento trh. Takže v zásadě jde o eh, zásahy na straně nabídky i poptávky, zaměřujeme se na malé a střední podniky, snažíme se překlenovat mezery a přemostěvat propasti, vytvářet hodnotové řetězce. Ku příkladu, i když, i když je velká poptávka po domácí produkci rýže a je možné ji e, vypěstovat, chybí mlíny na tuto rýži, takže je potřeba skutečně pracovat na mnoha výzvách najednou. To je jenom takový jeden konkrétní přístup v tomto kontek- případ v tomto kontextu. Partnerství tedy se dostává do své druhé fáze. Máme tady dva velké bloky, nejprve inovace a potom znalosti a učení. Co se týče inovací, hlavní myšlenkou je vytvořit integrovaný přístup, kde Eh, se snažíme odstranit eh, limity jak na straně nabídky, tak na straně poptávky a tím doufáme, že dospějeme k jakési synergii, kde jedna plus jedna bude dva a půl, nejenom dvě. Kde k takové integraci může dojít? V rámci řetězce, když se podaří eh, překonat problémy s koordinací, jako třeba v tom příkladu s rýží, o kterém jsem se zmínil, a nebo máme teritoriální rozvoj, kdy k nějakému podnikání dochází v určité oblasti. Tam můžeme také uvažovat o integraci. V programu, když e, otevřu další téma, se můžeme ptát, co může pro Afriku e, udělat e, technologie, co může udělat technologie pro zaměstnanost mládeže v Africe. Hodně se eh, dnes hovoří o digitálních pracovních místech, existuje jich celá řada, buď přímo jaksi os, v rámci OSVČ nebo mikropráce i v oblasti IKT, takže to představuje velký potenciál, ale zároveň to bude vyžadovat pro mnohé africké země, aby posílili základnou, to znamená zpřístupnit internet, a zajistit, aby každý měl přístup k mobilnímu telefonu. A v některých případ, eh, případech je to i přístup k elektřině. Takže eh, se jedná o eh, vlastně ty nejmodernější aspekty doplnit a někde ty nejzákladnější. A teď tedy vlastně zjišťujeme, co se děje v terénu. Hovoříme v Africe o těchto problémech a do konce roku bychom chtěli mít vypracovanou zprávu a na základě e, jejich pokynů by bylo možné e, vytvořit řadu pilotních projektů, partnerství pro Eh, zaměstnanost mládeže. Takže to klíčové sdělení asi je potřeba integrovaného přístupu. Nejenom se snažit učit, vzdělávat a eh, jak si prostě poskytovat, eh, poskytovat praktické vzdělání, ale je potřeba také zajistit zajistit odbyt. To se poukázalo, ukázalo se, že bez odbytu, bez poptávky pro po vzdělané pracovní síle se situace nezlepší. Takže proto je nutná ta integrace. Děkuji. Děkuji. Jak jsme slyšeli, paní Ulon Ivon řekla, že je nezbytné brát nezaměstnanost v Africe vážně a nyní jsme vyslechli pana Kristiancena, který mluvil o tom, že lze toho udělat víc určitě to tak je. Je dobré, že mezi nás přišla i paní Montesi z komise. Vy pracujete eh, se západní, spolupracujete se západní a střední eh, Afrikou a řídíte eh, oddělení pro koordinaci spolupráce se západní a střední Afrikou. Děkuji, já budu hovořit francouzsky. Um, bonjour, Dobrý den, děkuji. Já si myslím, že hodně věcí zde již eh, z úst Cynthie a Luka zaznělo. A já plně podporuji tu politickou strategii, která zde byla zmíněna. Možná bych k tomu ještě doplnila jeden údaj. Jedno číslo, které říká, že do roku 2030 450 eh, milionů lidí se v Africe, v tedy subsárské Africe, dostane na pracovní trhy a že africké hospodářství by eh, vzhledem k demografickým trendům mělo tvořit 18 milionů pracovních příležitostí ročně. Nyní si asi můžete udělat představu o té obrovské výzvě, kterou zaměstnanost malých lidí v Africe představuje. A dopady to má Eh, samozřejmě také na hospodářství, o tom hovořil Luk, ale dopady to má i na naše politické vztahy. A je zcela jasné, že mladí lidé bez práce jsou lidé frustrovaní, mají pocit sociální nespravedlnosti a to vše samozřejmě je živná půda pro sociální a politické napětí. Ale také to vede k násilí a je tam nebezpečí přiblížení se terorismu. A to samozřejmě nezmiňuje migraci, což eh, je určitě velká priorita Evropské unie. My tedy spolu s Afrikou čelíme té výzvě společně. Netýká se ten problém zaměstnanosti nejen lidí v Evropě, ale také mladých lidí v Africe a my ten problém musíme nějak řešit. Na té evropské úrovni, budu se tady soustředit na to, co děláme v Evropě, již dlouho snaha o zlepšení zaměstnanosti mladých je velice důležitou součástí naší práce. Na politické úrovni se nyní společně eh, parlament, rada i komise zhodnou, což se projevuje tím novým koncenzem pro eh, rozvoj, který byl vydán před několika měsíci a ten eh, koncenzus se také snaží plnit eh, rozvojové cíle udržitelného rozvoje do roku 2030. Jednou z důležitých součástí je právě zajištění pracovních příležitostí, a to hlavně pro zranitelné skupiny, jako jsou mladí lidé nebo ženy. A máme ta definovány prioritní osy. To znamená, je třeba v první řadě zajistit přístup ke vzdělávání, včetně technického a odborného vzdělávání pro všechny. To je naprostá priorita předtím, než vůbec se můžeme zabývat zaměstnatelností lidí. A pak je zde ještě další prioritní osa, a ta spočívá v tom, že je třeba vycházet vstříc specifickým potřebám mladých lidí, kteří, jak bylo řečeno, potřebují práci, ale potřebují také, aby ta práce byla kvalitní a důstojná. A ti e, lidé často také hledají příležitost, jak se uplatnit eh, v podnikání. Lik se e, zmínil o zprávě e, řízení. A e, samozřejmě, že to se týká i vedení jednotlivých zemí v Africe. Jsou tam jak země velice nestabilní, tak země rozvinutější, ale všechny tyto země musí pracovat na svých hospodářských politikách. Musí se snažit zlepšovat ten celkový kontext pro investice, což potom vede k vzniku pracovních příležitostí. Musí se snažit zlepšovat prostředí pro fungování malých a středních podniků, protože to jsou v první řadě ty podniky, které tvoří pracovní místa. Je tedy zde celá ta oblast vládnutí, na které spolupracujeme s africkými zeměmi a máme celou řadu projektů, ve kterých spolupracujeme pracujeme na těch eh, vstupech, to znamená na vzdělávání, odborné vzdělávání a vzdělávání obecně. Pokud se podívám na období 2014 až 2020, tak máme více než miliardu a půl určenou na programy v oblasti vzdělávání a odborného vzdělávání. A k tomu bych připomněla i těch 100 milionů, které jsou určeny pro světové partnerství v oblasti vzdělávání a 300 milionů, které jdou na program Erasmus, který všichni dobře znáte. Dále jsou zde i programy, které mají podpořit financování malých a středních podniků. Tak, aby tyto podniky měly k dispozici dost prostředků, aby mladí lidé si mohli vytvářet své vlastní podniky. Jde tedy o integrovaný přístup, o kterém hovořil vluk. Je třeba pracovat na úrovni vlád, vzdělávání, odborné přípravy, a také je třeba dát eh, k dispozici dostatek prostředků pro to, aby si lidé mohli zakládat své vlastní podniky. Je to tedy řada nástrojů, kterými můžeme podpořit vlády, také proto, aby si vytvořili ty hodnotové řetězce, aby identifikovali ty sektory, které jsou perspektivní z hlediska tvorby pracovních míst. Takovým eh, příkladem eh, může být Niger, což je poměrně eh, nestabilní země a my tam v současnosti pracujeme v oblasti politik, jejich cílem je podpořit vlády, aby přijímali odpovídající legislativu v oblasti sociální a v oblasti pracovních podmínek. Poskytujeme také odbornou přípravu mladým lidem a snažíme se jejich ekonomickou integraci podpořit mikrofinancováním, což tedy jsou prostředky, které jdou přímo těm lidem. Jde o konkrétní projekt, který organizuje nový svěřenecký fond který se zaměřuje na opatření, která mají omezit migraci z Afriky, ale zároveň cílem toho fondu je podpořit ekonomické programy určené pro mladé lidi. Je tedy vidět, že již v současnosti aplikujeme tento integrovaný přístup. A pokud jde o budoucnost, Nedávno jsme spustili nový nástroj, nový in, vnější investiční plán, který spolu s tím finančním pilířem, s technickou asistencí a s podporou eh, vládních politik má za cíl podpořit růst pracovních míst. a to v těch sektorech, které v současnosti tvoří nejvíce pracovních míst. A také je třeba zlepšit klima pro investice. To je také cílem toho investičního plánu. Tento nový externí investiční plán by nám tedy měl umožňovat jak poskytovat technickou pomoc, tak posilovat místní eh, vlády ve vytváření podmínek vhodných pro pracovní prostředí a také nám to pomůže zajistit financování nových investičních projektů, především projektů mladých lidí. Tam jde o poskytování úvěrů, to je často veliká překážka, hlavně v těch nestabilních, nebezpečných zemích. kde není dostatečně silná přítomnost vlády. Takže i tímto se snažíme pomáhat malým a středním podnikům, zvláště v těch prioritních sektorech. Jednak je to samozřejmě zemědělství, o kterém již hovořili předřečníci, ale je to také digitální ekonomika. Rozvoj digitální ekonomiky v Africe je v současnosti jedním z nosných sektorů také je tam eh, velice silná tvorba nových pracovních míst. To je tedy zcela nový nástroj, který brzy začne fungovat. A pokud jde o politickou debatu, zde bych ještě doplnila, že v nadcházejících týdnech eh, se budeme eh, podrobně zamýšlet spolu se všemi africkými zeměmi, protože, jak víte, v příštích týdnech se bude konat eh, Business Forum mezi Evropskou unii a Africkou unii a my budeme hovořit o všech těchto tématech, o mladých lidech, o tvorbě pracovních míst, o zlepšování podnikatelského prostředí, o tom, jak pomoci eh, lidem dosáhnout na finance při zakládání nových podniků. A také tam bude platforma pro výměnu názorů mezi soukromým a veřejným sektorem. Takže to se vlastně bude konat již příští týden. A dále příští týden a 29. a 30. listopadu eh, budeme mít eh, summit Evropské unie a zemí Afriky a Africké unie. A pokud se podíváme na pořad jednání a témata k diskusi, tak to jsou skutečně velice závažná témata, jako je právě, jsou právě mladí lidé, podpora podnikání, zlepšování strukturovaného veřejného dialogu mezi soukromým a veřejným sektorem, tak aby to vše podpořilo tvorbu práce pro mladé. Na stole toho tedy máme hodně. Ta politická debata je vedena na té skutečně nejvyšší úrovni a cílem je hledání řešení která by nám měla dopomoci k tomu, abychom dokázali tvořit více kvalitních a důstojných pracovních míst pro tu obrovskou masu mladých lidí v Africe. Děkuji. Thank you. Děkuji. Má někdo nějakou otázku? Paní Šejdrová. Děkuji mnohokrát za vaše příspěvky a prezentace. Samozřejmě, že existuje řada důvodů, ze kterých eh, opravdu musíme podniknout konkrétní kroky. V Africe jistě nebude dostatek pracovních míst, respektive pokud jich nebude dostatek, tak můžeme čekat další migrační vlny. To je samozřejmě jeden z důvodů, ale zároveň je naší lidskou a politickou zodpovědností, abychom něco dělali, abychom investovali a podporovali vlády, tak jak jste o tom hovořila, tedy vlády, které jsou schopny uh, podporovat vzdělání a tak dále. A potom mám také několik otázek. Vy jste hovořila, hovořili o Africe jako o jednotném kontinentu, ale tak tomu přece není. Je proto potřeba rozlišovat mezi těmi zeměmi, které jsou navzájem velice odlišné. Možná byste tedy mohla zmínit některé příklady zemí, které mají příznivější podmínky a porovnat to s těmi, kde je ta situace nejméně příznivá. Dále jste také nezmínili, myslím, tu klíčovou podmínku a to je mír. V mnoha afrických zemích není mír. Není tam svoboda. A já se domnívám, že je třeba také odpovědět na to, jakým způsobem může Evropa toto pomoci změnit, protože to si myslím, že je ta zásadní podmínka pro tvorbu nových pracovních míst, abychom o tom vůbec mohli mluvit, abychom mohli mluvit o vzdělávání a dalších věcech. Děkuji. Thank you. Uh, perhaps we can take Děkuji. Možná bychom mohli ještě vzít jednu otázku. Pan Lingerios. Děkuji vám a děkuji také řečníkům za ten náročný obrázek, který jste vykreslili týkající se pracovního trhu v Africe. Také děkuji, že jste nám připomněli původní deklaraci z Filadelfie čas od času bývá rozumné se ohlédnout a připomenout si základní hodnoty a ty jsou v deklaraci z Filadelfie velice dobře popsány. Vznikla po druhé světové válce. Moje otázka na jedné straně je instrumentální, asi na paní Montesi, jak můžeme pomoci my v Evropském parlamentu. Svědomím, že toto je výbor pro zaměstnanost, a já si vážím vašeho, tedy toho popisu toho načrtnutí všech programů, které vedete. Mohla byste nás nasměrovat tak, aby eh, nějaké kroky Výboru pro zaměstnanost Evropského parlamentu mohly skutečně účinně pomoci? A možná by eh, na stejnou otázku mohl odpovědět i pan Kristiansen, mně vlastně se eh, zamlouvá eh, partnerství eh, veřejného a soukromého sektoru, kde vidíte možnost pomoci. Máme-li brát veškeré ty počty vážně, tak by bylo dobře se zamyslet jak toto co nejdříve rozšířit. Možná, že vaše spolupráce je dobrá, ale nedaří se nám eh, pomocí těchto programů dosáhnout dostatek eh, eh, lidí. A konečně poslední otázka, vycházející z hodnot, je otázka na paní Samuel Langen. A je to otázka, která je mému srdci blízká. máme-li brát vážně eh, tedy eh, program Mezinárodní organizace práce eh, pro slušné zaměstnání. A pakliže budeme brát vážně tuto základní hodnotu, že nejde jen o vytvoření pracovního místa, ale o především o vytvoření slušného pracovního místa. V tom smyslu tedy, že půjde o pracovní místo, v souladu se základními pracovními standardami mezinárodní, mezinárodní organizace práce, ku příkladu právo na kolektivní vyjednávání, právo organizovat se, právo dětí nebýt vykořišťován v práci. Takže když se zaměříme na tyto skutečně zcela základní standardy eh, Mezinárodní organizace práce, jak vám můžeme zde ve výboru pro zaměstnanost pomoci třeba prosazováním těch SDG a nebo pomoci, pomoci posilovat kapitoly týkající se e, práce e, v obchodních smlouvách. Děkuji. Dobře, bylo by možné dát slovo ještě jednomu dalšímu člověku a potom dám slovo paní. Takže dám slovo ještě paní Harkin. Děkuji vám, děkuji vám také za ty prezentace. K eh, první řečnici, vy jste hovořila o skutečnosti, že nejde jen o pouhý počet pracovních míst, ale především o jejich kvalitu a o to zde i zde v Evropě běží. Pro některé lidi digitální ekonomika má přinést spoustu nových pracovních míst. Některá jsou eh, dobrá, ale některá ne. Takže i v Evropě máme podobné problémy. Vy jste hovořila o usnesení z roku 2012, o těch čtyřech prioritách. Hovořila jste eh, o pracovních místech a o eh, zaměstnanecky intenzivních odvětví. Chci se vás zeptat, Myslíte, že když dochází k růstu, kde vlastně k tomu růstu dochází, jestli plní tyto podmínky eh, pracovních míst? A jestli neplní, jaké návrhy má Mezinárodní organizace práce tak, aby zajistila, že růst sebou přinese i vyšší počet pracovních míst. Na kolegu se, ze Světové banky. Vy jste hovořil o eh, přístupu integrace, nedívat se jenom na stranu nabídky, ale i na stranu poptávky. Chci se vás tedy zeptat, když vynecháme tento aspekt, byly ještě nějaké další problémy eh, v nastavení těch projektů, které kdyby se odstranily, fungovaly by lépe. A co se týče té strany poptávky, eh, má soukromý sektor ten nezbytný zájem, který potřebujete, aby skutečně došlo ke zlepšení situace a eh, kolegyně z komise, vy jste se zmínila o politických otázkách, o migraci. Zase pro vás všechny tři Jaký máte názor, tady eh, je mnoho návrhů na třeba modrou kartu a tak dále, jak se díváte na legální migraci? A hovořili jste také o eh, tedy eh, nespokojenosti mladých lidí a že se kanalizuje různými, různými prostředky. Chci se zeptat, jestli je možné nějak zlepšit situaci Vím, že projekty, které realizujete, jsou užitečné a důležité. I přesto jsou to vlastně kapky v moři. Nechci minimalizovat vaše úsilí, jsou to jistě první kroky, ale ještě by asi bylo dobré je zlepšit. A konečně poslední otázka. Eh, po té, co jsem slyšela eh, vás všechny tři, eh, tak to bylo velice zajímavé, protože skutečně máme velice podobné problémy, ne třeba ve stejné míře, do stejného rozsahu, ale skutečně typově stejné problémy, které se týkají kvality zaměstnání, slušných pracovních míst a tak dále. A když se podíváme na Evropskou unii a třeba USA, nevím, o, co, co se týče Afriky, to mi můžete říci, eh, jsme svědky situace, kdy se stále více zdrojů koncentruje v rukou těch, kteří již bohatí jsou, místo toho, aby se využili k vytvoření těch pracovních míst, eh, o kterých zde hovoříme. Chci se zeptat, jestli podle vás stejný vývoj také je kopírován v Africe. Děkuji. Děkuji za vaše otázky a myslím, že tedy začneme paní Sintií eh, a ta odpoví tedy z hlediska e, Mezinárodní organizace práce ILO. Děkuji a děkuji také všem váženým e, řečníkům, kteří přispěli svými vstupy. Já se zaměřím na tři oblasti, protože některé ty eh, otázky jsou vzájemně propojené. Eh, velice správně tady bylo poukázáno na slušnost pracovního místa. To je debata, která eh, probíhá v regionech v Africe i globálně. A tady je potřeba jasně, otevřeně říct dvě věci. Za prvé, že nemůžeme splnit SDG, cíle SDG, bez toho, abychom snížili nebo elimin, eliminovali chudobu, aniž bychom zároveň neřešili problém kvality pracovních míst. Když se třeba podíváme na množství práce, tak eh, hrozí riziko, že více lidí eh, bude sice pracovat, ale budou i nadále chudí. Prostě budou chyceni v pasti chudoby. A to má eh, dopad i na investice do spotřeby. Má to dopad na růst, má to dopad na rozvoj. Takže ekonomicky je neúčinné a neefektivní, neřešit problém kvality pracovních míst, ale i nad rámec toho. Tak, jak se svět zaměřuje na to, aby byla vždy zaručena základní práva pro všechny, včetně pracujících, tak i kvalita pracovního místa, tak aby bylo slušné, představuje mnohem důležitější dimenzi. Na těchto dvou úrovních tedy eh, máme takový osvícený zájem jako globální společenství. Musíme přejít od slov eh, k činům, protože ve finále to bude výhodné pro všechny. Ta druhá dimenze, ten druhý rozměr, o němž chci hovořit, se týká těch různých intervencí. Pro nás v Mezinárodní eh, organizaci práce více rozměrová povaha jakékoliv iniciativy, eh, která míří na poskytnutí pracovních míst pro mládež, musí, ta, ta musí být více rozměrná. Ku příkladu, hovoříme o rozvoji dovedností, ale i bez ohledu na kvalitu politiky ve prospěch podpory těchto dovedností, bez ohledu na to, jak efektivní ty příslušné programy jsou, pakliže nejsou eh, provázané s obchodní politikou, makroekonomickou politikou, industrializací, další politikou eh, v oblasti zaměstnanosti, nepovede to k užitku, neboli je, jde o integrovaný a víceoborový přístup. Jakým způsobem tedy eh, toto vše vzít v úvahu? Všechny ty oblasti, které jsem zmínila, jsou důležité, ale jedna ta oblast, která je zcela nezbytná pro zlepšení situace, ta spočívá v zajištění, aby slušná práce, zvláště pro mladé lidi, se stala ústřední složkou makroekonomické politiky a politiky národního rozvoje i politiky odvětvové. Některé ty intervence, některé iniciativy z Evropské unie se na to již začínají zaměřovat. soukromé investice nebo jejich návrhy, do jaké míry přinášejí skutečně eh, bohatství pracovních míst. To jsou klíčové oblasti, které nám pomohou zlepšit situaci. A pak zde padla konkrétní otázka eh, v tom směru, jak může Evropský parlament to, toto úsilí podpořit. Pakliže se zaujme správný postoj, může to být i příležitostí. Za prvé jde o to si uvědomit, že tato výzva je výzvou globální. Před touto výzvou stojí všichni. Stejně jako příležitost je příležitostí pro všechny, když je využita. Teď se bavíme o Africe, protože tam jsou ty výzvy mnohem výraznější, ale ke stejné situaci by mohlo dojít v jakémkoliv jiném regionu. Neboli eh, mělo by se to stát cílem globálních zásahů, tak aby to, co bylo řečeno v roce 1945, se stalo spíše aktivem než pozitivem než hrozbou. Zase opakuji, deklarace z Filadelfie, eh, která praví, že chudoba kdekoliv je hrozbou prosperity všude. A platí to nejen na globální úrovni, ale i v rámci jednotlivých zemí. A eh, to chci ještě navázat na problém narůstající nerovnosti. To není problém jen v Evropě, to není jenom problém eh, v geopolitickém měřítku, my zjišťujeme, že nerovnost se zvyšuje i v rámci regionů, i v rámci jednotlivých zemí. Když uvedu příklad zprávy, kterou zveřejnila loni Světová banka o nerovnosti, mnohé ze zemí v Jižní Africe zaznamenaly nárůst nerovnosti a to má dopad na sociální soudržnost, má to dopad na mír, má to dopad na stabilitu a samozřejmě to má dopad i na socioekonomický vývoj. A toto je recept té vzrůstající radikalizace, kterou sledujeme v různých částech afrického kontinentu i v různých částech světa. A konečně poslední bod. Když se ještě vrátím ke kvalitě pracovních míst, zvláště podnikatelství, my vidíme podnikatelství jako jednu složku, ale podnikatelství, které vyústí eh, v to, že stále více lidí eh, bude fungovat v šedé ekonomice, takový vývoj nejde správným směrem. My si přejeme, aby rozvoj podnikatelství pomohl k prorůstovým podnikům, aby je podporoval nejenom na vnitrostátní úrovni, ale i globálně. Mohla bych toho říct ještě hodně, ale chci ještě ponechat prostor pro další panelisty. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo panu Kristiancenovi. Děkuji. E, k té první otázce. Ano, podobně jako Evropa je velice rozmanitá, různorodá, to tež platí pro Afriku. Bez pochyby můžeme hovořit o nejrůznějších rozměrech této různorodosti, ale když se vrátíme k tomu, co je společnému, tak eh, co se týče zaměstnanosti, tak zemědělská produktivita je problém ve všech zemích. Neznamená to, že se bude stejně řešit, ale zemědělská produktivita, co se týče stabilních plodin, to je oblast, kde stále, která stále ještě zaměstnává mnoho lidí, eh, kde eh, jsou to zaměstnání, o která eh, mládež nemá zájem a pak, když se nebude tedy nebudou potraviny vyrábět, tak se budou muset dovážet. Dovoz potravin v Africe stále stoupá a to je problém pro řadu afrických zemí. Jak tedy zvýšit zemědělskou produktivitu, to je společná výzva. A v návaznosti na to samozřejmě každý farmář, eh, jak si má práci, když pracuje, ale pak je tady ještě ta obchodní stránka dodávek do města, obchod eh, s těmi plodinami, eh, skladování, doprava, logistika. Afrika se hodně urbanizuje, je otázka, jak nakrmit města a v této oblasti v zakládání takových řetězců může vzniknout mnoho pracovních míst. Takže eh, ta volba je jasná. Dovezu, eh, dovezu eh, kuřecí z Nizozemska anebo budu jíst kuřecí z Maputa. Pakliže Nizozemci budou efektivnější v produkci kuřecího masa pro Maputo, nebo si to lidé v Mozambiku mohou vyrobit sami. To je konkrétní příklad, ale vztahuje se na produkci eh, potravin obecně. Ta domácí eh, poptávka je obrovská. Ne, že by to eh, vyřešilo všechny problémy, ale rozhodně je to dobrý vstup do debaty a platí to pro řadu afrických zemí. Samozřejmě za jaksi citlivé ekonomické nebo politické situace se tato otázka bude řešit obtížněji, ale takže tady zase přichází, přichází na pořad dne, ta různorodost. Co se týče té další otázky, jak může pomoci výbor pro zaměstnanost Evropského parlamentu? To byla vlastně první otázka, kterou jsem si položil já sám, když jsme byli pozváni na toto zasedání. Možná poslední paní eh, poslankyně, která položila tu otázku, zároveň, zároveň odpověděla vstupním bodem je asi legální migrace tady vlastně A a B dohromady. Máme tady 700, e, 700 e, e, milionů versus 2 miliardy stárnoucí populace v Evropě versus obrovské množství mladých lidí v Africe. V Německu se toto dnes zrovna nenosí, ale realita tak vypadá a ta ne, nikam neodejde. Otázka je, jak to provést způsobem, který bude výhodný pro všechny. To znamená legální migrace, která bude brát v úvahu tedy starosti všech hostitelských zemí, hostitelských eh, společností, vysílacích eh, zemí, eh, otázky odlivu mozku, DG20 za německého předsednictví na toto téma eh, mělo celou, celé zasedání, pracovní skupinu na toto téma o integraci eh, o integraci domácího trhu a integraci tady eh, legálních migrantů na domácí trh. Mnoho lidí si tady tuto příležitost uvědomuje, chtějí přijít a pracovat zde, takže to je velká velká příležitost integrovat legální migraty do domácího pracovního trhu. Pomocí pilotních projektů a pomocí vzájemných výměn zkušeností eh, se může situace zlepšat, zlepšit, ale je to téma, které se přirozeně nabízí v tomto kontextu. A eh, v návaznosti na to je i obchod. Já jsem hovořil o zemědělském obchodu, ale když nemohou přijet lidé a nemohou, nemohou přijet, e, nemůže přijet zboží, tak můžou přijet peníze a e, poptávka po práci e, sebou nese poptávku po zboží a službách. Takže když vytvoříte pracovních místa, tak to se zase vrací zpět vlastně k té k obchodu a i zaměstnanosti hovoříme o tom, eh, jaké limity jsou na to navázány. Máme tady určité minimum těch limitů a pak je tady taková šedá zóna, do které vstoupíme, když o tom mluvíme dál. A konečně eh, k otázce tedy eh, těch programů a co fungovalo, co nefungovalo ta debata o integrovaném přístupu eh, je samozřejmě příjemná, ale její realizace integrace v terénu je eh, desetkrát složitější. Kde začít? Jedna věc je dívat se na tu makroúroveň, ale pak máme i regionální úroveň. Dívat se na teritorium, kde chcete tu integraci provést, nebo na řetězec a tou integrací myslím propojování propojování nabídky a poptávky, to znamená vytvoření dovedností, které budou uspokojovat čí poptávku. Tady je potřeba vytvořit tu poptávku. E, takže tady může nastoupit tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru a vytvoření hodnotového řetězce, platformy, kde různé zúčastněné subjekty e, se mohou seznámit e, Eh, pracovníci, eh, producenti, podnikatelé. Eh. Takže my vytváříme takové pilotní projekty v rámci toho integra- integračního přístupu, ale stále ještě se to teprve učíme. A jsme rádi, že tento výbor vlastně schvaluje, že je to dobrý směr a uvědomuje si, že je potřeba ještě učinit mnoho práce a zároveň eh, se to eh, učit a bylo by dobré, aby vy jako Evropský parlament jste také toto žádali. A ještě eh, jedna věc, která se týká nerovnosti. Já bych to vztáhl k digitálním pracovním místům. Hlavní obavou je to, že technologická revoluce může zvýšit nerovnost ještě více a to je hrozba mezi jednotlivými zeměmi, ale i v rámci jednotlivých zemích. Takže eh, technologický eh, rozvoj a dohánění tohoto rozvoje představuje mnoho příležitostí pro Afriku, ale eh, nepřijde to samo sebou, vyžaduje to vytvoření celých ekosystémů od samého od samého základu, regulační reformy, poskytnutí služeb internetu, je to velice důležitá oblast, eh, které je potřeba se věnovat, aby nedošlo ještě ke dalšímu zvětšení nerovnosti mezi zeměmi. Děkuji. A nyní zástupkyně komise paní Karla Montéze. My jsme slyšeli, že se zde hovořilo o obchodu ten může být prospěšný. A naše obchodní smlouvy se v uplynulých třech letech eh, jak si velice zkvalitnili s těmi africkými zeměmi. Nejde tam pouze o obchodování se zbožím. Možná byste k tomu mohli, mohla něco říci. A poté jsme diskutovali o zemědělství ale chci se také zeptat na otázku klimatických změn. Západní Afrika zatím tak zasažena není, pokud vím, ale velké problémy jsou ve východní Africe. A co tedy Afrika a Evropa mohou společně s tím udělat? Samozřejmě máme zde nové technologie. To by mohl být eh, třetí bod eh, na seznamu věcí, které je třeba provést. Vím, že v Africe existuje velice intenzivní pohyb směrem k digitalizaci a je zde něco, co můžeme udělat my, abychom z toho měli prospěch jak my, tak Afričané? O tom všem tedy můžete hovořit, můžete si vybrat. Děkuji. Děkuji, těch otázek je skutečně hodně. Možná se nejprve dostanu k otázce podmínek v těch zemích a svobody a jak na to má Evropa zareagovat. Je pravda, že jak Luk zmínil, ten kontinent je jeden, ale ta situace v jednotlivých zemích se velice liší. Některé země rostou, jsou rozvinuté a tam se určitě můžeme soustředit na důstojnou práci. Ale potom jsou zde i země velice nestabilní, velice křehké a nebezpečné. A tam tím hlavním cílem je prostě dát těm lidem najíst. A úroveň podpory ze strany Evropské unie se samozřejmě liší podle té, které země. Já jsem se nedávno vrátila ze severovýchodu Nigérie, jak víte, tam probíhají každodenně útoky Boko Haram a je to přitom země, která má obrovský hospodářský potenciál, velký růstový eh, potenciál. V roce 2030 by měla mít 400 milionů obyvatel, ale prozatím eh, veškerý rozvoj zemědělství je zablokován, veškerá naše pomoc eh, právě z důvodu činnosti Boko Haram na nigerijském území. My se proto musíme samozřejmě snažit eh, podpořit i ty země, kde existují ozbrojené konflikty a musíme se snažit zachovat to propojení bezpečnosti a rozvoje. Musíme se zaměřit na ty základní věci, které jsou důležité pro rychlý, eh, rychlé znovu nastartování té ekonomiky. To musíme brát v úvahu již při té humanitární práci. Již nyní tedy můžeme přemýšlet o tom, jak zajistíme odbornou, odborné vzdělávání těch lidí, kteří nyní jsou třeba v nějakých uprchlických táborech. Úloha parlamentu. Já bych chtěla podpořit to, co říkal Luke. Myslím si, že skutečně důležité je i nadále zdůrazňovat úlohu investic do lidského kapitálu, do vzdělávání, do odborné přípravy. Samozřejmě, že to má omezený dopad, ale důležité to je. A naše rozvojové politiky v současnosti se toho někdy vzdávají, té podpory vzdělávání a soustředují se spíše na jiné sektory. Nicméně to vzdělávání je třeba v Africe i nadále, vzdělá, nadále zdůrazňovat. Tedy investice do lidského kapitálu. A myslím si, že i Jeteborský summit minulý víkend ukázal, že je potřeba trvat na tom, jak je vzdělání a kultura důležité. To je velice důležitý signál, který samozřejmě má propojení také s migrací. My na úrovni občanské společnosti a vlád máme řadu sil, které se snaží podporovat eh, opozici vůči migraci, ať jde o migraci legální či nelegální. A myslím si, že my všichni se musíme na tu věc dívat globálně, podívat se na ty globální výzvy. A pokud myslíme na zaměstnanost v Evropě, tak musíme mít na paměti i situaci na jiných kontinentech, i v Africe. Musíme se zamyslet nad tím, jak eh, podpořit legální migraci, která nám umožní vést mnohem konstruktivnější dialog s našimi africkými partnery. A myslím si, že Evropský parlament by právě zde mohl hrát důležitou roli, tedy vytvořit eh, jakýsi hlas, který půjde proti tomu hlasu, který je nepřátelský vůči migraci, tedy vůči jakékoliv migraci, legální či nelegální. Bychom i nadále se měli zabývat tou legální migrací, která umožní vést konstruktivnější dialog s našimi partnery. Integrovaný přístup, ten zde již byl zmíněn, já jsem i zmínila jeden příklad, ten projekt v Nigeru je samozřejmě pouze kapkou v moři, ale je to příklad toho, jak se v současnosti snažíme favorizovat ten integrovaný přístup. To znamená, to spočívá v tom, že se snažíme těch eh, cílů, které si stanovíme, dosahovat eh, různými politikami. Může to být politika sociální, vzdělávací, technická pomoc, technické eh, jaksi, využívání techniky v zemědělství a tak dále. Protože v tom spočívá to řešení. Žádné zázračné způsoby řešení zde nejsou. A my se musíme snažit analyzovat situaci zjistit, které programy jsou nejvhodnější a musíme se snažit eh, eh, pomoci africkým zemím vybudovat ty hodnotové řetězce. To znamená, my si sami také musíme uvědomit, eh, kam naše investice namíříme tak aby to vedlo k, budova, eh, k tvorbě důstojných pracovních míst. Pokud jde o ty obchodní dohody, tak my jsme na nich eh, samozřejmě hodně pracovali. Bohužel s řadou afrických zemí tyto dohody ještě uzavřeny nemáme. Pokud se podívám na západní Afriku, tak tam nám chybí například smlouva s Niger, dohoda s Nigerií nebo s Mauritánií. Určitě jsou zde i problémy s řadou partnerských zemí. Tam je potřeba ukázat, jaké hospodářské výhody těm zemím to uzavření dohod přinese. A budeme ještě asi potřebovat určitou dobu a další úsilí, abychom tyto země přesvědčili o tom, že pokud podepíší dohody, tak jim to přinese výhody pro jejich ekonomiku. Další důležité téma, které zde zaznělo, klimatické změny. Samozřejmě, klimatické změny jsou také velice důležitou součástí těch politických strategií. My se musíme samozřejmě eh, snažit, když financujeme zemědělství, brát v úvahu, jaké dopady to může mít na klima. Je třeba podporovat takové zemědělské techniky, které nemají negativní dopady na životní prostředí, které přihlížejí k tomu, že klimatické změny existují. Takže určitě klimatická změna je důležitým tématem a je k němu třeba k tomuto jevu přihlížet ve všech našich činnostech, ať jde o podporu zemědělství nebo podporu jiných oblastí. protože, jak jsem říkala, zemědělství je zatím tím sektorem, které nabízí největší tvorbu pracovních míst v Africe. Děkuji. Blížíme se k závěru této diskuse. Já jsem velice ráda, že jste mezi nás přišli. A že jsme si uvědomili, jak blízké jsou naše agendy. Diskutujeme o důstojné práci. To je pro nás hlavní prioritou. Ale samozřejmě se zajímáme také o to, co leží mimo Brusel, mimo Evropu. Proto jsme velice vděční za to, že jste mezi nás přišli a zúčastnili se našich diskusí. A budeme samozřejmě pokračovat i nadále v tomto dialogu. Budeme se snažit zajistit kontinuitu těch eh, kontaktů a budeme se snažit eh, dozvídat se stále více o tom, co se aktuálně v různých částech světa děje. Afrika je pro nás zvláště důležitá, protože to je kontinent, se kterým sousedíme a chceme si lépe uvědomovat, co děláme dobře, co děláme špatně a chceme spolupracovat si na stejné úrovni. Takže děkuji za vaši přítomnost a